kolegové, kolegyně, další schůze se koná zítra v úterý 15. prosince od 9 do 13 hodin, od 15 do 20 hodin.